krizi. Ukazuje to, že e, jednotliví zástupci společnosti mohou zjednat zodpovědně a vybudovat silné Španělsko. Děkuji vám, vám pane, děkuji vám, pane kolego. Tím to jsme se dopracovali na konec dnešního zasedání. Další zasedání se koná zítra ve čtvrtek. 3. února od 9 do 13 hodin. Pořad jednání k tomu byl zveřejněn, je to také k dispozici na webových stránkách parlamentu a eh, děkuji vám za podnost.